señorías. Vamos a... Výborně, dámy a pánové. Začneme tedy hlasovat. Máme před sebou eh, celou řadu eh, zpráv, které budou předmětem hlasování. Začněme tedy s eh, tímto hlasovacím postupem podle zjednodušeného postupu. Nejprve je to zpráva pana Simpsona. Dohoda s Mongolskem. Eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. 479 hlasovalo, 456 pro, 21 proti, 2 se zdrželi, návrh je přijat. Další bod. Stále podle zjednodušeného postupu jde o zprávu pana Briana Simpsona, dohoda ES Čína týkající se námořní dopravy. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. 588 hlasovalo, 558 pro, 19 proti, 11 se zdrželo, návrh je přijat. A teď je na řadě zase podle zjednodušeného postupu hlasování o zpráva, zprávě pana Begeho uvolnění prostředků z Evropského fondu. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. 610 hlasovalo, 581 pro, 23 proti, 6 se zdrželo. Návrh je přijat. Pan Severin má slovo. Uh, yes, uh, I want to say that my... Dobrá. Takže já chci jenom upozornit, že moje hlasovací zařízení nefunguje. Určitě mám někdo poskytne asistenci. A teď jsem si všiml, že jsem tady dělal něco špatně. ¿Eh? ¿no? ahora también según procedimiento simplificado. Takže zase podle zjednodušeného postupu budeme hlasovat o zprávě pana Bégeho uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU. E, jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. 616 hlasovalo, 578 pro, 26 proti, 12 se zdrželo, návrh je přijat. Stále podle zjednodušeného postupu je na řadě zpráva paní Hauk, návrh opravného rozpočtu 6 pro rok 2009. Hlasovat budeme i jmenovitě, kvalifikovanou většinou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovalo 641 poslanců, 600 pro, 8 proti, 33 se zdrželo, návrh je přijat. A teď opět podle zjednodušeného postupu budeme hlasovat o zprávě paní Hauk návrh opravného rozpočtu číslo 7 pro rok 2009. E, zase kvalifikovaná většina, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 642 eh, poslanců hlasovalo, 605 pro, 23 proti, 14 se zdrželo, návrh je přijat. Podle zjednodušeného postupu teď budeme hlasovat o zprávě paní Hauk. Jedná se o návrh opravného rozpočtu číslo 8 pro rok 2009. Hlasování eh, kvalifikovanou většinou jmenovitě zahajuji hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. Hlasovalo 651 poslanců, 594 bylo pro, 27 proti, 30 se zdrželo. Návrh je přijat. Takže tím skončíme hlasování. A nikdo nepožádal o žádné vysvětlení týkající se hlasování, takže jedině případně písemně. A nyní si uděláme krátkou pauzu do 11.30, kdy bude nás